Zahajuji naše zasedání, zápis z včerejšího zasedání k dispozici. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Pokud ne, tak je zápis tímto schválen. A můžeme přejít k prvnímu bodu našem programu, což je zpráva pana Ferma o finanční pomoci v oblasti transevropských a evropských sítí a energetických sítí. Vítám také mezi námi Wernera Hojera, prezidenta Evropské investiční banky, pana Mastranese, který je tady za kyperské předsednictví a já jako prvnímu dávám slovo panu Fermemu. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Tento eh, název o transevropských dopravních sítích v podstatě skrývá něco, co je relativně eh, zajímavé. V podstatě eh, v té zprávě jde o projektové dluhopisy. Je to součást řešení krize, ale i v dlouhodobém výhledu je to užitečná věc, která by mohla přispět k udržení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Jde o to, jak zvýšit investice eh, a kombinovat eh, veřejné a soukromé investice. Evropská unie v tom hraje klíčovou roli. Jde o to, jak eh, svést dohromady různé partnery, využít maximálně potenciálu, který tady máme. Konec konců v Evropě máme jednotný trh s pětisty miliony spotřebiteli, proto musíme investovat do moderní infrastruktury, do dopravních sítí, do digitálních sítí, energetických sítí. To je všechno naprosto zásadní, pokud máme dosáhnout našeho cíle, což je eh, inteligentní a udržitelný eh, růst pro nás, pro všechny. Nedostatek investic eh, není způsoben pouze kolapsem, kolapsem poskytování bankovních úvěrů, protože jde o to, že už nějakou dobu máme v Evropě nedostatečnou míre, míru investic. Ty investice, které potřebujeme, jsou obrovské. Je to, jsou to investice do, do dopravy, energetiky, do e, internetu. Eh, Evropská komise odhaduje, že do roku 2020 potřebujeme 1,5 bilionu eur. A to jsou peníze, které my nemáme ve veřejných prostředcích, bude to muset podpořit soukromý sektor, ale také Eh, místní a regionální úřady. Rozpočtové škrty ve veřejném sektoru a vysychání úvěru od bank nás nutí k tomu, bychom hledali nové způsoby financování, které budou inovativní a které budou podpořeny prostředky z rozpočtu Projektové dluhopisy jsou jedním z takových inovativních řešení. Ty znamenají, že eh, bude existovat eh, eh, určitá půjčka od EIB, záruka Evropské unie, která bude garantovat úspěšnost projektu pro soukromého investora. Můžeme potom zvýšit rating pro tyto dluhopisy a Například to potom umožní mm, penzijním fondům investovat do těchto dluhopisů. Eh, rozhodně to ale nebudou dluhopisy soukromé, pardon, nebudou to veřejné dluhopisy, budou to eh, dluhopisy soukromé na daný projekt. V podstatě bychom tím eh, mohli přispět k realokaci 230 milionů eur. Eh, v letech 2012 a 2013 to není až tak eh, obrovský objem prostředků, ale Evropská komise odhaduje, že by šlo několika násobně, 15 až 20 násobně na vyšší prostředky, které by do toho mohli investovat soukromí investoři. My tedy budeme ručit pouze do výše 230 milionů, to je horní limit. Eh, pokud všechno proběhne dobře, tak eh, ty naše náklady budou eh, nulové, protože jde pouze o záruky v této hodnotě, ale to je pouze jedna část celé té mozaiky, kterou bychom měli sestavit. Já odhaduji, že půjde nadále prohlubovat tyto mechanismy, také v podobném duchu o tom hovořil předseda komise Barroso, ale i G20 a Evropská rada a já bych chtěl jenom eh, ve stručnosti zmínit ještě další myšlenky nebo nápady, které eh, s tím souvisejí. Měli bychom si provést eh, analýzu nových forem investic, jestli bychom nemohli podpořit také menší a středně velké projekty prostřednictvím dluhopisových portfolií, jestli bychom mohli nějak oživit naše dluhopisové trhy. Stejně bychom se mohli zamyslet nad takzvanými Delorsovými dluhopisy, které by eh, byly podpořeny z evropského rozpočtu. Na závěr mi to jako děkoval všem, kteří eh, přispěli k této zprávě kolegové z rozpočtových výboru, stínoví zpravodajové, eh, pracovníci z Evropské komise, z Evropské investiční banky a také bych chtěl poděkovat dánskému předsednictví a já teď doufám, že kyperské předsednictví se toho zhostí a dotáhne to do konce. Děkuji a já dávám slovo zástupci kyperského předsednictví panu Mavrianisovi. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velice rád, že se mohu zúčastnit této dnešní rozpravy. Těším se také na zítřejší hlasování. Je povzbuzující to, že je zde návrh o pilotním, eh, pilotní fázi eh, těchto eh, projektových dluhopisů a že zde máme již vlastně závěry tohoto. Mohu říct si s radostí, že Evropská rada to také minulým, v minulém týdnu e, sdělila ve svých závěrech. Je důležité stimulovat investice a e, infrastrukturu, pokud chceme podpořit růst a vytvořit nová pracovní místa. V, v dobách, kdy národní rozpočty jsou dost napjaté, tak je naprosto zásadní, abychom hledali inovativní, nové cesty, jak prostřednictvím Evropské unie podpořit hospodářství. E, v důsledku finanční krize jsou zde problémy k tomu, jak získat finance v obtížné finanční a ekonomické situaci musíme zaručit to, aby zde byly možné dlouhodobé investice do takových oblastí, jako je energetika, telekomunikace a tak dále. Projektové dluhopisy by měly zlepšit, usnadnit financování různých prioritních projektů. Příspěvek Evropské unie do nástroje projektových dluhopisů by měl také přinést ještě pákový efekt, měl by ještě přinést další prostředky, pokud bychom dosáhli vysokého multiplikačního účinku tak by nám eh, tyto projektové dluhopisy mohly na pomoci v tom, eh, aby tedy ty prostředky, kterých nyní je nedostatek, byly využity s co největším uh, užitkem. Objem, objem těchto eh, prostředků je také možné ještě v budoucnu navyšovat. Dohoda, kterou jsme dosáhli s parlamentem, vítáme. Tato dohoda se konkrétně ještě věnuje několika konkrétním věcem. Důležité je také, aby všechny tyto iniciativy byly zahájeny co nejdříve. Zároveň je zde ještě důležité správné výkaznictví během první fáze a také dobrá, dobré hodnocení po ukončení pilotní fáze, abychom dokázali dobře zhodnotit účinnost a efektivitu celého tohoto nástroje. Byly zde určité obavy, které, vyslovil, které vyslovily obě strany Evropský parlament. A já bych eh, nakonec tedy chtěl poděkovat dánskému předsednictví za jejich eh, nesmírně efektivní způsob, jakým vedli vyjednávání. Zároveň bych chtěl poděkovat eh, jak Evropskému parlamentu, tak komisi v tom, jak obě strany usilovaly o co nejbližší přijetí tohoto legislativního předpisu. Také bych chtěl ještě poděkovat panu Gerenovi Fermovi, protože on se touto eh, důležitou prací vypořádal naprosto vynikajícím způsobem a také velice efektivně vedl všechna jednání. Vážený pane předsedo, poslankyně, poslanci, dnes musíme podporovat eh, inteligentní udržitelný růst podporující za, za, eh, začlenění ještě více než kdy jindy. Musíme tedy použít dobré nástroje k tomu, abychom dosáhli našich cílů. S radostí mohu říci, že spolupráci s Evropským parlament a komisí se nám podařilo uh, nakonec dotáhnout eh, k závěru naši iniciativu, která se týká projektových dluhopisů. Měl by se nám díky tomu pomoc, eh, podařit podpořit eh, infrastrukturu, podpořit ekonomický růst a vytvářet pracovní místa, což podle mého názoru je zcela jistě něco, co všichni vítáme. Chtěl bych vám ještě všem na závěr poděkovat. Děkuji, říká předseda. A nyní dávám slovo panu kom- za komisi panu komisaři Rénovi. Děkuji, vážený pane předsedající vážené poslankyně, vážení poslanci. Chtěl bych nejprve poděkovat zpravodaji panu Goranu Fermovi a také panu Langenovi a panu Kancianovi, kteří byli stínovými, eh, pardon, kteří byli, spolu a také děkuji i všem stínovým zpravodajům za nesmírně důležitou zprávu a za celou řadu konstruktivních návrhů, které se v této zprávě objevily. Dále bych chtěl poděkovat Evropské investiční bance, konkrétně jejímu prezidentovi, panu Wernerovi Hojerovi, za podporu této iniciativy. Nejprve bych eh, vám chtěl říci něco o kontextu, v němž vznikla iniciativa projektových dluhopisů. Chceme posílit eh, kapacitu, úvěrovou kapacitu Evropské investiční banky. Chceme také eh, vlastně přerozdělit některé finance ze strukturálních fondů. Chceme se zaměřit zejména na malé a střední podniky a také na mladé lidi, kteří jsou nezaměstnaní. Nakonec tedy jsme se dohodli, že k takové iniciativě přistoupíme a že ji chceme zavést do praxe. Komise již dlouho eh, usilovala o takovou iniciativu a nyní se to nakonec stalo realitou. Je to zásadní v době, kdy se Evropská unie a konkrétně eurozóna nachází na velice eh, důležité křižovatce. Už několik let trvá ekonomická finanční krize, ale vůbec je to i takový důležitý milník v celé historii ty eh, krize má jak krátkodobé, tak i dlouhodobé dopady a ty se mohou objevit v celkových systémech a struktuře. Musíme vytvořit eh, novou dobrou atmosféru pro jednotlivé země, abychom celkově podpořili dlouhodobý růst. Nyní mohu již eh, tedy říci, že minulý týden se summit eurozóny rozhodl, že konečně tedy protne ten bludný kruh mezi banky a zadluženými státy. Chtěli jsme také posílit důvěru. Jakmile bude zaveden jednotný mechanismus dozoru, tak eh, zde také evropský eh, mechanismus stability bude možnost eh, rekapitalizovat banky přímo a tím by měl také pomoci zemím, které již teď e, jsou e, ve velkých finančních potížích. Komise e, nyní pracuje na návrhu, který se týká tohoto jednotného mechanismu dozoru, včetně Evropské centrální banky. Společně zde máme ještě další návrhy a celkově to bude zásadním prvkem pro budoucí podobu bankovního světa v Evropě a my v tom také i spoleháme na vaši spolupráci a podporu. Komise eh, v loňského roku v říjnu navrhla projektové dluhopisy v rámci strategie 2020 jako určitý způsob, který umožní také získat více investice soukromé sféry, vytvoří pákový efekt Chtěli jsme také ukázat jak trhům, tak občanům, že tyto projektové dluhopisy fungují a proto komise navrhla pilotní fázi. Já vás tedy nyní žádám, abyste přijali tuto iniciativu, abychom napomohli oživení a obnově evropského hospodářství. Děkuji za pozornost. Pan Hoyer, máte slovo. pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, je mi velkou ctí a potěšením účastnit se této diskuze o projektových dluhopisech. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval parlamentu za podporu této iniciativy, především zpravodaji panu Fermovi za jeho konstruktivní přístup, který pomohl dosáhnout kompromisu, který bude přijatelný. Jak víme, budou, bude potřeba velké investice příštích letech v Evropě. Testovací fáze, zkušební fáze této iniciativy mm, přichází včas. Um, ehm, musíme znovu nastartovat naše ekonomiky, zastavit nárůst nezaměstnanosti, abychom zachovali postavení a roli Evropské unie na světě. A ještě tady chybí jeden prvek v naší sadě nástrojů. Nalézt soukromé prostředky na finančních trzích. Není to Alternativa těm existujícím nástrojům je to dodatečný nový nástroj. Lídři eh, na summitu se zavázali, k, budou usilovat o dlouhodobý růst a této investice budou klíčovou součástí tohoto plánu. Důležité pro daňové poplatníky je, že to neznamená další zátěž na národní rozpočty, státní dluhy nebo um, podrozvahové závazky. Ehm, bude k dispozici garance EIP a tyto prvky zlepší kvalitu ehm, dluhů a umožní, aby institucionální investoři do toho mohli vstupovat a podpoří se tím investice v celé Evropě. Ten multiplikační efekt může být podstatný. 130 milionů z evropského rozpočtu, příspěvek EIB e, podpoří 1,3 miliardy investic v této fázi. Ehm, rizikový kapitál je mm, nutné využívat. Ehm, garance EIB umožní lepší užívání evropských rozpočtových zdrojů. A proto je tato iniciativa dalším příkladem synergie mezi Evropskou bankou, Evropskou komisí a tady chci poděkovat komisaři Rénovi za jeho mm, spolupráci EIB. Mm, pracuje na třech pilířích úvěry, konzultace a další a my jsme rádi, že můžeme přispět k úspěchu této pilotní fáze, která úspěch mít musí my vytváříme společné instrumenty a EIB eh, identifikuje vhodné projekty. První projekty budou v mm, více pokročilých trzích na Evropě a zaměří se na několik je, um, konkrétních obchodů s relativně nízkými veřejnými prostředky, které podpoří velké množství investic. Jasným cílem však je podpora přístupu k dlouhodobému financování v celé Evropě. Investice do energetických sítí zajistí bezpečn- energetickou bezpečnost, um, udržitelnou dopravní infrastrukturu. To je zásadně důležité pro úspěch strategie Evropa 2020 a dlouhodobé uh, perspektivy růstu. Doufám, že projektové dluhopisy zvýší apetit na financování ze soukromého sektoru eh, pro zásadně důležité projekty. Děkuji. A nyní pan Langen. Děkuji, pane předsedo. Já předkládám stanovisko výboru pro průmysl. Mm, schválili jsme 28 pozměňovacích návrhů a vážnost, a chceme zdůraznit vážnost této pilotní fázy, nezávislé hodnocení, eh, prozatímní zprávu, skutečnost, že jsme, um, jsme si vědomi um, odpovědnosti EIB a technické expertivy, um, nejen komise. My chceme mobilizovat soukromý kapitál pro velké infrastrukturní projekty. Uh, pro eh, širokopásmové sítě, energetické sítě. Když před námi je ta první fáze, pane předsede, tak je důležité, aby se EIB nenechala nikým ovlivňovat. Aby, není možné, aby v pilotní fáze byly jenom jednoduché projekty. A pak může nastat, eh, nastat problémy s obtížnějšími problémy. Takže poctivé po, vypracované posudky a hodnocení. To je důležité, protože projektové dluhopisy obecně podporujeme jako jeden ze způsobů mobilizace soukromého kapitálu. Děkuji. Pan Kančian. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři. Já jsem naprosto pro tuto pilotní fázi projektových dluhopisů, protože se mi líbí myšlenka, že bychom mohli využít eh, evropské rozpočtové zdroje a opřít eh, náš eh, přístup o Evropskou investiční banku. To je v tomto okamžiku naprosto zásadní. Rozpočet pro tyto pilotní projekty ve výši 230 milionů se může zdát relativně nízký, jenom 10 na dopravu a 20 na telekomunikace, to je taková symbolická částka, ale eh, proto bychom tomu právě měli věnovat více eh, prostředků. Měli bychom se odvážit eh, podpořit hospodářské oživení v Evropě a vyčlenit na to dostatek peněz využívat co nejvíce veřejno soukromá partnerství pro investice do infrastruktury. Bez toho to asi nepůjde. Nehovořím vůbec o mutualizaci eh, minulého zadlužení. Teď jde o budoucnost a o to, jakým způsobem se postavíme k našim budoucím investicím, které by mohly také zlepšit naši konkurenceschopnost a vytvořit pracovní místa. Pan Rike na dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, já bych nejprve chtěl poděkovat eh, Jiranovi Fermovi za výbornou práci, eh, byl v tom velmi produktivní a díky jeho práci a spolupráci s radou za danského předsednictví, teď za kyperského předsednictví, můžeme doufat v to, že to vstoupí v platnost ještě toto léto. Tato iniciativa by měla být podpořena z dvou hlavních důvodů. Jednak je to inovativní finanční nástroj, který se opírá o inteligentní využívání omezených prostředků a využívá již stávající rozpočtové kapitoly a může vést k násobení toho efektu a využití soukromých prostředků. Projektové dluhopisy se eh, zaměřují na klíčové sektory naší ekonomiky, které by mohly přispět k vytváření pracovních míst. Eh, text, o kterém budeme hlasovat a který vzešel z trialogu, výrazně zlepšuje ten původní text komise, protože se tady přesněji definuje celý ten nástroj, stanovuje se dozorový mechanismus a eh, stanovuje se tady systém odměňování v případě úspěchu, bez toho, aby to odrazovalo soukromé ehm, investory, kromě toho tady eh, stanovují ty služby veřejném zájmu a popisuje přesně mechanismus záruk. To si myslím, že by všechno mohlo přispět lepšímu finančnímu řízení těchto projektů. Pane předsedo, na závěr chci říci, že eh, bychom eh, v budoucnosti chtěli mít smíšenou finanční ekonomiku, kdy bude mít na jedné straně eh, soukromé investory, ale také mm, veřejný sektor, a která eh, se projeví i v našem budoucím finančním rámci a také v fondu Connecting Facility. Teď je nás paní Ayala Sender. Děkuji. Evropští občané od EU nečekají jenom samé špatné zprávy, ale e, jednou také něco jiného. Já si myslím, že toho jsme dosáhli, touto zprávu. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi za to, že se mu tady podařilo e, dosáhnout správné rovnováhy, za to, jakým způsobem spolupracoval s radou, s komisí a se svými kolegy a také s těmi e, finančními institucemi, jako je Evropská investiční banka určitě je to vyžadovalo hodně jednání, ústupky všech stran, ale eh, myslím, že si všichni uvědomují, že vzhledem k omezeným rozpočtovým prostředkům musíme přilákat soukromé zdroje na podporu budování infrastruktury a komunikací. To je klíčové pro eh, obchod eh, s, našimi, s naším zbožím a se službami Náš infrastruktura musí být inovativní, musí být zaměřená na budoucnost a musí propojovat jednotlivé komunity v Evropě, ale i mimo Evropu. Eh, v rámci Evropy samozřejmě by to mohlo přispět k zaměstnanosti, k hospodářskému růstu a eh, je to právě ta část trhu, která eh, neustále roste a proto ji musíme podpořit. Měli bychom také prokázat, že jsme schopni udělat rozhodný krok předu a podpořit eh, hospodářský rozvoj a mm, konkurenceschopnost. Eh, podpoří to také eh, technické vzdělání, technické mm, zkušenosti, veřejnou infrastrukturu a souřadu dalších věcí. A proto jsem souhlasila s tímto návrhem. Myslím, že ty dva roky, které mám před sebou, by mě stačit na to, aby to přineslo své ovoce. Máme teď k dispozici relativně silný nástroj. Evropský parlament eh, o něj velmi stál eh, už od doby, kdy se přijímala Connecting Europe Facility a já doufám, že se to v budoucnosti projeví v tom, že budeme mít eh, inteligentní infrastrukturu. Paní Jensen má slovo. Děkuji, pane předsedo. Za skupinu ALDE bych chtěla říci, že podporujeme uh, tento projekt je velmi dobrý, dobře připravený, mohl by, eh, měl by být spuštěn co nejrychleji a já bych chtěla poděkovat panu eh, Fermovi za to, že eh, výborně odvedl svou práci v Dánsku, odkud pocházím. No, ta myšlenka není úplně cizí, nám už se podařilo investovat do několika propojení, eh, zejména to byl ten most eh, do Švédska a využívali jsme přitom investice soukromých eh, zdrojů. Měli jsme konsorcium, které postavilo ten most přes dánskou švédskou úžinu a potom to bylo převedeno do veřejného vlastnictví. A je to mechanismus, který nám umožňuje takto velké investice, takže doufám, že to nebude trvat dlouho a že velmi brzy budeme v situaci, kdy eh, veřejné prostředky budou moci plnit tyto úkoly ve Spojených státech. Existuje trh s takovými projektovými dluhopisy, které umožňují investice do podobných projektů. Je o něj velký zájem a já doufám, že eh, řekněme za deset let budeme moci také mít eh, takový trh s dluhopisy, a který se bude samostatně řídit bez toho, aby musel být eh, nutně eh, řízen mm, z Evropské unie. Ale eh, ještě předtím to budeme muset trochu povzbudit a, a zasadit se o vytvoření důvěry investorů. Bez toho to také nepůjde, protože je důležité, aby investoři v tyto projekty věřili. A dále chci zdůraznit, že teď bychom se měli dohodnout také o následné fázi a jak využít ty zkušenosti, které budeme mít z této pilotní fáze, aby to všechno bylo mohlo být rozšířeno, zobecněno a aby to mělo eh, podporu všech. Děkuji. Hans Peter Martin na vás má otázku. Chcete na ně odpovědět, paní Jensen, pane Hanse Martine, můžete? Paní Jensen, vy jste hovořila o dánských zkušenostech, teď eh, se ale hovoří o tom, že by mohlo dojít problémům s garancemi za tyto projektové dluhopisy. Nemáte obavy, že by eh, nejdřív měl existovat nějaký zajišťovací systém? A aby i penzijní fondy z toho měly zisk, tedy co si představujete pod tím, jak by šlo omezit eh, ty záruky? Er eh, Myslím, že je logické, že pojišťovací eh, společnosti a penzijní fondy budou muset si sami vyhodnotit, jestli ty záruky jsou dostatečné pro investice a jestli to bude mít přínos pro budoucí eh, důchodce. Ale e, víme, že žádné dluhopisy nejsou stoprocentně zajištěné, to nejsou ani ty eh, veřejné dluhopisy. My doufáme, že tyto zároky přispějí k vytvoření trhu s dluhopisy a že postupně budou vznikat profily jednotlivých projektů, investiční profily. E, a že podle toho se budou řídit ty penzijní fondy, když se budou rozhodovat, jestli se jim vyplatí investovat a jestli z toho budou mít nějaký zisk. A já doufám, že až já a pan Martin půjdeme do důchodu, takže ty věci budou fungovat eh, velmi dobře. Je, eh, připomínám, že je 30 sekund na otázku a 30 sekund na odpověď. Paní Durand má slovo. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že, a už to říkali někteří přede mnou, že stav veřejných financí v Evropě je takový, že bychom eh, si eh, nebo že bychom měli podpořit jakýkoliv nástroj, který nám umožní eh, investice na evropské úrovni do energetiky, do dopravy a do vysokorychlostního připojení. A tyto projektové dluhopisy jsou eh, věci, kterou chceme podpořit, protože nám přijdou eh, velmi zajímavé. Teď je to pořád jenom eh, pilotní fáze a díky tomu si myslím, že bychom si měli také stanovit hodnotící kritéria na závěr této pilotní fáze. A já bych chtěl zdůraznit dvě věci. Jednak je to selekce projektů, my jsme eh, na nich pracovali, pracovali jsme na kritériích udržitelnosti společně s panem zpravodajem, aby se měl také promítnout do selekce projektu, protože nenutně jakákoliv infrastruktura musí být eh, přínosná a kolikrát může vzniknout nějaká ekologická škoda, kterou eh, bychom museli hradit v budoucnosti. Takže na to musíme také dbát. Potom jde za druhé o řízení rizik, protože objektivně za to tady určitě bude určité finanční riziko, musíme se snažit to minimalizovat, ale úplně to nejde a proto bychom měli velmi opatrně opatrně eh, v té hodnotící fázi si stanovit eh, způsoby, jak můžeme omezit eh, riziko pro veřejné rozpočty, ale samozřejmě přitom garantovat nějaký zisk pro soukromého sektora, který do toho projektu půjde. Takže si myslím, že jsou to je to velmi inovativní, ale připomínám, že ještě předtím, než se pustíme do všeobecného rozšíření tohoto systému i na zbývající tak bychom si měli stanovit ta hodnotící kritéria a systém řízení rizik. Velice děkuji, nyní pan Ashworth. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. E, navrhy, kom, navrhy zpravodaje vítám zejména ty věci, které by měly podpořit, e, stimulovat evropskou ekonomiku. Nyní chtěl bych vás ještě před, něčím varovat, protože ne ty samotné investice mohou přinést eh, skutečnou hodnotu. Měli bychom podporovat například výzkum, eh, přeshraniční propojení dopravy, širokopásmové eh, internetové propojení. To jsou věci, které nám přinesou růst, zatímco ty ostatní ty mají dost pochybnou hodnotu. Také se mi líbí přístup zpravodaje k financování, ale chtěla bych zdůraznit, že ty pilotní projekty ty jsou vlastně časově omezené a nakonec E, to musí být všechno nezávisle posouzeno a analyzováno. A je důležité, aby taková analýza byla provedena e, velice zevrubně. Nesmí to být jenom nějaká formalita a ty výsledky musíme respektovat. Klíčové je to, abychom chránili zájem a angažovanost e, evropských daňových poplatníků. Děkuji za slovo. Děkuji. Nyní pan Enin. Pane předsedo, Evropská unie by měla jednat, abychom měli přiměřenou infrastrukturu v oblasti dopravy, energetiky a připojení k internetu. To je určitě dobrá věc, ale měli bychom se také postarat o to, aby vlastnictví této infrastruktury bylo ve veřejných eh, rukách. Protože tím zaručíme eh, bezpečnost, zaručíme také veřejné služby. Měli bychom se postarat o to, aby ty zisky nebyly přehnané, aby nedošlo k různém korupci, k nevyváženosti, aby nedošlo k tomu, že například poplatky z těch služeb potom budou příliš vysoké, protože to dogma konkurence a hospodářské soutěže například vedlo k tomu, že teď eh, Evropu křižují eh, obrovské kamiony, které Ehm, ehm, potřebují více energie, než eh, je hodnota těch to připraveného zboží. Mě bychom že jsme v 21. století a proto bychom eh, měli říci ne sterilní konkurenci a měli bychom se spíše postarat o komplementaritu. Ehm, myslím, že eh, přehnaná privatizace této oblasti není dobrá, protože eh, to potom má ničivý dopad na eh, například důchodové systémy. Já mám jeden návrh, eh, ten, to financování by mělo být přímo od Evropské investiční banky a to za stejných podmínek, za jakých se dnes refinancují banky z prostředků Evropské centrální banky. Tím bych se mohlo uvolnit to uškrcení e, úvěru a mohli bychom tím nastartovat a podpořit demokracii v Evropě. Děkuji, nyní pan Morganty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Myslím si, že ten návrh eh, projektových dluhopisů je kladný, pomůže nám financovat eh, rozvoj infrastruktury v Evropě. Myslím si, že ta částka 230 milionů eur je tedy spíše dost nízká vzhledem k tomu, jaké jsou zde potřeby. Podle mého názoru bychom z těchto financí dokázali ufinancovat eh, nějakých deset projektů možná, ale uvidíme, zda tato metoda přiláká soukromé investory, abychom eh, mohli investovat do dopravních eh, sítí, do energetiky a do dalších infrastruktur. Domnívám se, že projekty, které budou vybrány, musí být vybrány velice pečlivě a také posléze musí být eh, velice dobře posouzeny, protože nemůžeme dovolit, aby se peníze daňových poplatníků plítvaly eh, v pochybných projektech bez hodnoty. Děkuji. Nyní paní, pan Sosa Wagner, Franci, pan Sosa Wagner. Děkuji, že, pane předsedo. Všichni se soustředí na otázku bank a opět je nám eh, vlastně říkáno, že banky jsou vlastně naprosto zásadní pro život celé Evropské unie, že, to je, že jsou krví Evropy, ale my nepotřebujeme pouze krev, potřebujeme i jiné části toho organismu, který nazýváme Evropa, a to jsou třeba dopravní sítě a energetická infrastruktura. Jak již zde dnes odpoledne zaznělo, tak je pro nás zásadní, abychom dokázali eh, uvolnit dostatečné finance, zejména veřejné finance. A nyní zde existuje příležitost, jak se vymanit z dluhů, jak eh, získat finanční prostředky pro takové účely, jako jsou například eh, různé tyto projekty. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za veškerou práci, kterou odvedla a také děkuji komisi, která k tomu velice přispěla. Děkuji nyní pan Garida Poledo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane komisaři, máme zde eh, vlastně otázku rozpočtu, který souvisí s touto zprávou. Pokud vezmeme v úvahu stávající rozpočtové problémy, a tak zde je velice důležité, abychom využívali inovativní způsoby financování. Při diskusích ve výboru ŠURE, které probíhaly v minulém roce, ukázal Evropský parlament eh, na důležitost využívání takových nástrojů, abychom dokázali kompenzovat nedostatek takových těch tradičních způsobů financování plynoucích z těch tradičních zdrojů. Eh, eh, sítě Eh, dopravní sítě a energetické sítě musí přilákat investice a eh, hovoří se tedy celkově na období o částce 1,5 bilionu do roku 2020. Pokud chceme tyto projekty podpořit, tak bude také důležité, aby velice dobře zafungovala ta pilotní fáze. Evropská eh, komise hovořila o tom, že je důležité, abychom využili tyto mm, projektové dluhopisy na financování infrastruktur. Pokud to bude fungovat, můžeme získat další finance pro nové projekty a to opět přinese další přidanou hodnotu pro Evropskou unii. Většina pozměňovacích návrhů byla radou přijata při jednotlivých uh, setkáních v rámci trialogu já, a já doufám, že nakonec tedy dospějeme až do té fáze, kdy ty projekty skutečně za, budou zahájeny. Chtěl bych ještě poukázat na význam zhodnocení těchto, eh, této fáze. Evropský parlament také chce, aby komise vypracovala v polovině období průběžnou zprávu, aby bylo možné ještě v té druhé polovině roce 2013 zprávu, zlep, eh, to fungování zlepšit. Děkuji nyní pan Kadraujej. Mám to bych Velice děkuji za slovo. Chtěl bych eh, poděkovat zpravodaji a všem, kteří se podíleli na přípravě této zprávy. Hovoříme zde o něčem, co už eh, jak se dlouho vysí ve vzduchu. Myslím si, že otázka nebo ta, ta myšlenka projektových dluhopisů je dobrá. Mohli bychom tedy využít soukromé finance, které existují na to, abychom financovali veřejné projekty, jak prostřednictví přímých dotací nebo přímých prostředků, tak i těch pákových efektů. Doufám, že prostřednictvím programu Evropa 2020 se nám podaří vypracovat takové projekty, které budou směšovat veřejné i soukromé finance Zatím je to v dost skromné měřítko, máme zde 230 milionů, takže to stačí na nějakých 10-20 projektů, ale podívejme se například na transevropské sítě. Pokud bychom chtěli eh, pokud bychom chtěli mm, vlastně splnit úkoly, které jsme si zde kladli, tak bychom potřebovali spíše 500 milionů. Takže pokud eh, my usilujeme o to, aby zde byly takové úvěry, které budou zodpovědně brány na všech úrovních. Děkuji nyní paní Balá. Yes, thank you. Děkuji, pane předsedo kolegové. Jsem Ehm, ráda, že jeden z koncepcí, kterou jsme vždy obhajovali, se dostala do centra pozornosti. Nicméně si musíme uvědomit, že růst ehm, vytvářejí trhy, nikoli legislativa. Proto bychom měli podporovat trh, pokud chceme urychlit rozvoj infrastruktury, abychom dokončili vnitřní trh a zvýšili konkurenceschopnost, tak musíme užívat nižší rozpočty pro přilákání soukromých financí. Nové mechanismy jako spojování, propojování Evropy by neměli spolehat výhradně na tyto finančních instrumentech pro rozvoj infrastruktury v transparentním rámci, který by nenarušoval trh a přilákal soukromé investory a neodrazoval je tím, že by byla nerovná konference mezi soukromými a veřejnými penězmi. Ano, potřebujeme projektové dluhopisy, potřebujeme, aby byly posouzeny a zlepšeny po pilotní fázi, ale také potřebujeme, aby instituce podpořily Eh, banky, institucionální investory a vytvořila se nová třída aktiv, která by neměla podléhat stávajícím omezením. Součástí řešení je eh, plné využití každého eura využené, mm, vydaného z veřejného sektoru, sektoru v době, kdy nemůžeme spolehat pouze na granty. Děkuji, pan Turmes. Vážený pane komisaři, vážený pane Hojer, domnívám se, že v této piletní fázi jsou důležitá kritéria životního prostředí, prostě, že musíme vytvářet eh, nemůžeme vytvářet infrastrukturu, která by nás vzdalovala od klimatických energetických cílů. Konkrétní slabina, kterou vidím, je například pro no- velké obnovitelné projekty, eh, se eh, v té, connecting, eh, v té facetě Connecting Europe se mluví jenom o některých aspektech a obnovitelné eh, projekty by měly pokračovat později. Ta, energetický podnik před nedánem prodal větrný park, větrnou elektrárnu penzijnímu fondu proto je možné, aby obnovitelné projekty um, nejprve vytvořili specialisté a v druhé fázi by se to pak předalo jiným investorům a tím by se vytvářely nové možnosti, aby mohli eh, aby se využívalo znalostí těch, z těch obnovitelných projektů. A to by mělo být zohledněno i v dalším rozpočtu. I na to by se měly používat eh, peníze z evropského rozpočtu. Děkuji.

Přiznám se, že vůbec nevím, jakým způsobem by toho mělo být dosaženo. Dopravní infrastruktura a problémy související se změnou klimatu spolu dle mého soudu vůbec nějak nesouvisí a taková dodatečná špatně definovaná podmínka by neměla být do textu usnesení vůbec dávána. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Martin. Pan Martin. Jako vždy, když hovoří kolega Turmes, je to velice moudré a člověk by si přál, aby to, co říká, mělo větší vliv na evropskou politiku. Já chci říct si samozřejmě, že e, tyto projektové úvěry jsou dobré, kdy, ale pouze pokud budou udržitelně orientované a budou mít politický základ. Jinak hrozí, že budeme zajišťovat rizika, nad kterými nebudeme mít politickou kontrolu. Když v Německu je potřeba vybudovat 300, 3800 kilometrů cest, tak to často um, zkrachuje na odporu občanů ekologicky orientovaných. Proto by bylo možné, abychom vytvořili společné koridory, nejenom vysokorychlostní cest, eh, železnice, ale kombinované trasy, kombinované cesty a také vedení to znamená ale velice komplexní plánování, než, mnohem komplexnější, než existuje. O to bych se chtěl zasadit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, nejprve chci eh, poděkovat svému kolegovi Jaranovi Fermovi za obrovské úsilí a výbornou práci a také komisi, protože velmi pozorně naslouchala našim připomínkám při přípravě této iniciativy o projektových dluhopisech, protože to je zásadní věc pro investice do infrastruktury. Možná, že ty cíle jsou ambiciozní, takové i být měly. Myslím, že se nám asi nepodaří je úplně naplnit. V každém případě eh, mnoho infrastruktury už je zastaralé, chybí eh, dopravní eh, propojení, energetické propojení a to všechno si vyžaduje ohromné investice, které určitě nebudou eh, moci pocházet pouze z veřejných zdrojů. A přitom musíme také si uvědomit, jaký, jaké je současné ekonomické klima, protože to není úplně příznivé pro soukromé investice. Vidíme, že tady jsou relativně omezené prostředky, 230 milionů eur. Měli bychom si počkat na reakci eh, soukromého sektoru, doufáme, že bude pozitivní. Mohlo by to vytvořit pobídky pro vznik dalších infrastrukturních projektů v celé Evropě. To se dotýká zejména odlehlých regionů eh, které jsou někdy izolovány od zbytku Evropy a bez kterých nemůžeme úplně fungovat. Pan eh, Debaker vzadu v sále. Děkuji, pane předsedo. Všichni víme, že Evropská dopravní síť není dokončena. My bychom se měli podívat do budoucna měli eh, bychom se postarat o to, aby i Connecting Group Facility eh, udržela určitou míru investic a projektové dluhopisy s tím souvisejí. Víme, že členské státy mají čím dál větší problémy s tím, jak najít eh, prostředky, které jsou na to potřeba, ale přitom je tady Eh, určitá míra spícího kapitálu a ten bychom měli mobilizovat eh, pro reálnou ekonomiku a projektové dloupisy by mohly právě uvolnit tyto prostředky a vytvořit eh, evropskou přidanou hodnotu. Těch 230 milionů, které se na to vyčlenují, je pouhý začátek, ale obecně těch prostředků bude více. Měli bychom také dovyřešit ještě zbývající technické problémy řízení rizik a tak dále, záruky a naše skupina to podporuje úplně bezvýhradně. Děkuji paní Manar. Pane předsedo, pane komisaři, bylo tady už několika řečeno, že v Evropě musíme mít eh, fungující infrastrukturu. Je to důležité pro eh, náš eh, ekonomický úspěch a ekonomickou prosperitu a proto bychom měli více kombinovat veřejné a soukromé prostředky v rámci projektu. A stejně tak bychom se měli snažit o využití všech prostředků, které máme k dispozici v Evropě. Je to Connecting Europe Facility, ale dále je to Fond pro regionální rozvoj. A měli bychom se postarat o jejich účelné využití. Přitom jsou to všechno věci, které Evropu propojují. E, nemůžeme se dívat jenom na to, jak to vypadá v centru Evropy, ale jak je to i v odlehlejších oblastech na severu nebo jinde. Děkuji teď Catch the Eye a jako první e, je paní Angelidy. Děkuji, pane předsedo. Spuštění dlopisu je velmi důležitým krokem Eh, mohlo by to podpořit hospodářský růst. Víme, že teď je to pilotní fáze. Možná, že jsme v tom příliš opatrní. Investice, kterých je potřeba, je eh, více než 5 eh, miliard ve všech členských státech, ale teď začínáme s mnohem menšími prostředky. Pokud by se podařilo přilákat další, tak by to mohlo oživit hospodářský růst a já bych byla ráda, kdybychom měli velmi přísný hodnotící systém a také kritéria pro výběr projektů. Pod ukončení té pilotní fáze bychom eh, měli začít zkoumat ambicioznější projekty, které by mohly výrazně podpořit eh, rozvoj v Evropě. Pan Konferáty. Děkuji, pane předsedo. Dopoledne zde měl vystoupení kyperský prezident, který eh, byl optimistou, který eh, věřil, že se podaří oživit investice do energetických a dopravních sítí, ale to se bude vyžadovat eh, dostatečné prostředky. To, co máme teď, rozhodně nestačí. A přitom nejde jenom o oživení růstu, ale jde o to, abychom sami přispěli vytváření investičních příležitostí. A abychom měli také více eh, zaměstnanosti a proto potřebujeme mít dostatek eh, prostředků na splnění všech těchto cílů. Samozřejmě soukromý sektor se to účastnit nebude, dokud neuvidí, že eh, to členské státy berou vážně. Děkuji, pan Kozlovský. Děkuji, pane předsedající. Chcem... Velice děkuji za slovo. Chtěla bych pogratulovat zpravodaji panu Fermovi, protože vypracoval velice zajímavou zprávu. Souhlasím s vámi s tím, že jsou klíčové ty multimodální dopravní koridory, pokud chceme mít lepší kontakt s dalšími zeměmi. Eh, investovali jsme například do energetiky a musíme ještě více zapojit soukromý sektor. Doufám, že nám to zaručí úspěch. Myšlenka projektových dluhopisů je nesmírně cenou myšlenkou a měli bychom ji ještě podrobněji analyzovat. Jsem se jist, že právě ty projekty, ty, pardon, ty pilotní projekty nám lépe řeknou, jak na tuto myšlenku reaguje soukromý sektor. Zároveň doufám, že tyto nové investiční možnosti nám poskytnou pákový efekt a také i e, napomohou odstranit rozdíly mezi jednotlivými regiony, protože nakonec to podpoří konkurenceschopnost všech. Děkuji a nyní paní Tykau. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, ta pilotní fáze iniciativy projektových dluhopisů by měla být zahájena za tím účelem, abychom mohli eh, upravit ten nástroj pro propojení Evropy do takového stohu, jaký chceme. Celkově by to mělo být pro rok 2012 a 2013. Budou využity prostředky, které budou převedeny z jiných projektů. Na tuto iniciativu můžeme využít až 200 eh, milionů eur z rozpočtu TNT a dalších 10 milionů z rozpočtu TEN-E. Evropská investiční banka si může eh, vyžádat eh, určitý seznam projektů, který bude považovat za vhodný. Eh, je tedy důležité, aby členské státy do konce tohoto roku, do 31. prosince, zaslali Evropské investiční bance seznam takových vhodných projektů a měli bychom se připravit na možnost tyto fondy vyčerpat. Děkuji. Nyní pan Paška. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený pane předsedo Evropské investiční banky, není pochyby, že evropské hospodářství potřebuje účinný impuls k tomu, aby se přerušila stávající stagnace. Předpoklad, že inovativní financování smysluplných projektů, které se týkají dopravních a energetických sítí, přinesou rychlejší realizaci těchto projektů, technologický pokrok a nárůst pracovních míst v Unii se může naplnit pouze při dobré zprávě těchto finančních prostředků. Vyzkoušení nových mechanismů v pilotní fázi je určitě projevem určité opatrnosti při, realiza- při realizaci této myšlenky. Už od začátku by měla EIB i Evropská komise spolupracovat s nezávislými odborníky, aby již v této fázi nastavila takový systém, který bude dlouhodobě udržitelný a efektivní a který bude mít minimální rizika. V každém případě by v každé by e, bychom neměli usilovat pouze o získání finančních prostředků ale zejména o realizaci důležitých investic, u nichž se předpokládá dobrá návratnost. Děkuji za pozornost. Děkuji nyní paní Bašesku. Velice děkuji, pane předsedo. V současné době existuje potřeba stimulovat investice do dopravy, energetiky a také struktury IKT. Já se domnívám, že strategie Evropa 2020, jejíž součástí jsou projektové dluhopisy, přiláká dostatečný zájem ze soukromého sektoru. Mělo by se to odehrát co nejdříve, abychom mohli obnovit a oživit evropskou ekonomiku. Pilotní fáze je důležitá protože pomůže investorům pochopit strukturu projektových dluhopisů a způsob, jak fungují. Dále to bude také dobrá příležitost ohodnotit celý nástroj ještě předtím, než bude zaveden do praxe. Evropská investiční banka a Evropská unie tím eh, pomůže také snížit rizika investorů. V posledních letech eh, eh, dala také EIB podporu mé zemi bylo to více než 3,8 miliard právě na podporu projektů v infrastruktuře. Děkuji a nyní pan Hoyer. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. A děkuji členům Evropského parlamentu za široký konsens a podporu, které se dostalo této iniciativě a také naší bance, která bude hrát důležitou roli při implementaci celé této iniciativy. Bude to velice ambiciozní projekt a práce začne teď. A musíme se tímto zabývat eh, s rozhodností a velmi důsledně a musíme být připraveni Eh, se mm, eh, mm, výsledek toho všeho předložit eh, jakémusi šetření a doufám, že banka bude připravena účastnit se celého tohoto kritického a otevřeného procesu přeskumu, který proběhne v krátkém období. Protože nechceme diskreditovat tento nástroj, chceme, aby byl úspěšný. A to znamená, že musíme hrát s otevřenými kartami a musíme velmi přesně, jasně stanovit kritéria, která budou takovým benchmarkem pro vyhodnocení našeho úspěchu eh, tohoto nástroje. Jedna z výhod mm, Evropské investiční banky spočívá v tom, že to není pouze banka se spoustou mm, eh, mm, eh, kvalifikovaného personálu, zároveň je to i banka, která může založit svou práci na eh, základě hluboké technologické expertízy a inženýringu a vědeckých poznatků. A to je to, z čeho je tady zapotřebí v mnoha případech, protože pokud chcete být lojální eh, vůči našim principům, pak je nezbytné, abychom eh, otestovali projekty, které jsou předkládány a to kritickým způsobem, jak ve vztahu k technologiím a e, technické životaschopnosti a také se na to musíme podívat z finančního hlediska. A to je to, co EIB udělá, tak aby zaručila tento proces. A pak se zase k vám vrátíme a podáme zprávu. E, má kolega určitě pravdu, když říká, že Ehm, ehm, u této záruky ehm, dluhopisů, tady financování energetické výroby není takto možné. Toho částečně také lituji, protože pak budeme muset mluvit o tom, jestli do budoucna programování mm, prostředků ze strukturálních mm, fondů budeme moci lehčeji přeorganizovat, jestli budeme moci rychleji jednat, tak jako jsme mohli teď jednat rychleji v případě několika aktivit, do kterých jsme se pustili v Řecku, ale toto je záležitost, kterou můžeme udělat ve spolupráci s parlamentem, radou a komisí komisí a spolu s bankami. Ale v každém případě banka i nadále bude velmi aktivní eh, v oblasti mm, větrné energie eh, v mm, Pobaltí eh, a na mnoha jiných místech. Tady se nenecháme nikým předehnat. Poslední věc ještě k rizikům. Dámy a pánové, Samozřejmě Eh, současná iniciativa, v současné iniciativě EIB zabezpečí pouze 20 eh, eh, nadřazeného dluhu. Nechceme tady riskovat použití kapitálu. Soukromý sektor bude tady dbát důležitou roli. Toto je velice důležité, je to takové posílení úvěru, že není to stoprocentní záruka pro celý soukromý sektor. Rizika soukromého sektoru zůstávají nejlepším možností, jak zajistit naše projekty ekonomicky a finančně. Eh, to znamená, ehm, tady budeme mít nezávislé rozhodování, které bude takovým klíčem pro to, aby celá tato věc, tyto Project Board Initiative, byly úspěšnou záležitostí. Děkuji a teď pan Red. Thank you, President. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení eh, poslanci. Mohu se připojit k panu předsedovi Hojerovi a chtěl bych vám poděkovat za vaši zásadní konstruktivní diskuzi a e, rovněž bych chtěl poděkovat za vaši podporu, e, které se dostalo pro iniciativě Project Bond Europa 2020. Základní myšlenka byla stimulovat soukromé investice a to mm, eh, veřejným eh, s rozložením eh, rizika. Byla to komise EIB, které se to účastnili, mm, tak, aby bylo možné pak použít mm, plošně investice do infrastruktury. A teď je důležité, abychom se konkrétně pustili do tohoto ve chvíli, kdy jsme schválili toto a komise a EIB podepíší Ehm, dohodu a spolupráci a toho, jak to bude nejdříve možné po schválení tohoto ehm, návrhu konečně radou v červenci. A ehm, co se týče konkrétního projektu, tak jsem to chápu to tak, že EIB již se, už dostala zájem, vyslechla si zájem, je tady celá řada možných potenciálních projektů ve všech třech sektorech, doprava, energie a komunikace a tak, aby bylo možné ehm, ehm, pozbírat brzy eh, podpisy pro tyto projekty. Samozřejmě víme, že eh, pilotní fáze eh, má rozpočet pouze 230 milionů eur. A to znamená, že mm, musíme využít mm, této pilotní fáze mm, k tomu, abychom tady mohli navýšit finanční prostředky, které půjdou do růstu v rámci dalšího víceletého finančního rámce. To zase půjde do komunikace a do oblasti dopravy, energie, zabezpečení energie a e, zelených pracovních příležitostí. A toto je pilotní e, fáze, která musí uhladit cestu e, pro mm, eh, další mm, eh, příspěvek, mm, také pro další posílení eh, evropského rozpočtu, abychom mohli dosáhnout těchto cílů. Projektové bondy považujeme za integrální součást takzvané EFC Connecting Europe Facility od roku 2014 dále. Je to důležitý příklad toho, jak se soustředujeme na růst a investice a jak tomu bude v rámci dalšího, v dalším víceletém finančním rámci. Pane předsedo, vážení poslanci, závazky, které na sebe evropské eh, státy, Evropská unie jako taková vzala, tak aby se mohla eh, pustit do současné krizi a aby mohla mobilizovat růst a vytvářet pracovní příležitosti. Tyto závazky jsou velmi zásadní a mm, musí být, protože e, e, jenom blahobyt každého evropského občana závisí na e, blahobytu a dobrém stavu Evropy jako takové. V, uprostřed velmi náročných národních diskuzí a politických opatření je, to, je tudíž velice důležité, abychom ukázali výhody Evropy a to velmi konkrétním způsobem, abychom to předvedli našim občanům a abychom tak učinili co nejdříve. Toto je eh, další eh, důvod, proč eh, iniciativa projektových bondů hraje tak důležitou roli v celkové naší agendě zaměřené na růst. Děkuji. Děkuji. A pan Fer... Par... Tak pan Marianis. President, honorable members. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. E, plně uznávám právo na určité disentující hlasy, nicméně se domnívám, že toto je jeden z těch momentů, kdy můžeme zaznamenat mimořádně e, široký konsensus a podporu a chci vám e, všem poděkovat za tuto velice konstruktivní rozpravu. Někteří řekli, že 230 milionů nepředstavuje nijak závratnou částku. Nicméně bych chtěl říct hned z kraje, že toto je prostě základ a taková převodová páka pro eh, mnohem větší investice do budoucna. Další eh, zdůraznili, že je třeba velice přísně vybírat projekty. S tím nemohu než souhlasit. Zároveň také musíme zajistit dlouhodobě udržitelnou e, přidanou hodnotu na evropské úrovni. Myslím si, že jak předseda EIB, tak komisař Rehn poskytli ty e, nutná, e, ta nutná ujištění v tomto směru. Rovněž souhlasím s těmi, kteří kladou důraz na význam hodnocení. Jistě, dalším e, kroky budou klíčové. Poté, co parlament a rada e, text schválí, tak budeme moct zahájit realizaci pilotní fáze a chceme, aby ty e, projekt, ten projekt byl financován co nejdříve a chceme vidět reakci účastníků trhu. Rovněž to bude důležité, aby komise a EIB zůstali v těsném eh, dialogu jak s parlamentem, tak s radou v těchto počátečních fázích. A lekce z pilotní fáze budou nepochybně eh, vzaty v úvahu i pro další fázi. Děkuji. Děkuji. Pan Fern má teď slovo na závěr, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto velice významnou debatu, která přinesla mnoho světla. Dovolte pár připomínek. Nejprve ohledně nutnosti toho nástroje. Podle mého nástroj, názoru nedostatečné investice jsou zásadním problémem pro Evropu a není to nic dočasného. Je to strukturální záležitost stávající krize. To nicméně ještě mnohem zhoršila. obtížnější situaci měnit a proto potřebujeme podle mého názoru další doplňující instrument, eh, nástroje. Eh, souhlasím s panem Hojerem v tom smyslu, že nejprve se musíme soustředit na rozvinutější eh, trhy a chci také poděkovat předsedovi Hojerovi, že do budoucna můžeme uvažovat v, sil, širších perspektivách, že ten nástroj se bude eh, snažit cílit i další cíle. Eh, a ke kritérium pan Turmes a další eh, říkali o nutnosti projektů, které se týkají nových technologií a tak dále. My teď musíme samozřejmě diskutovat o dalším víceletém finančním rámci a já jsem otevřený i dalším myšlenkám v tomto eh, ohledu. Hlavní diskuze se tady vedla kolem rizik. Vím, že některé členské státy, včetně mého, eh, velice váhají s přijetím této iniciativy. Já se nicméně eh, domnívám, že tato rozprava mohla rozprášit jejich obavy. My tady neriskujeme peníze daňových poplatníků nerozumným způsobem. Není to tak, že socializujeme, znárodněme rizika a privatizujeme zisky? Vůbec ne. Tady jde o mobilizaci určitých eh, zdrojů, které by končily jinak na spekulativních trzích či zůstaly někde eh, v truhlách a sejfech. Ne, rizika jsou navíc striktně omezená, eh, není tady nějaké zhlukování závazků 130 milionů 230 milionů představuje inovativní eh, finanční nástroj, eh, který může mobilizovat miliardy. To je významné, to, co máme v úmyslu, je docela dobrý počin. Eh, chci také trochu poděkovat kolegům a chci velice poděkovat rozpočtovému výboru. Sekretariát toho výboru odvedl fantastickou práci a moje kancelář rovně. Všem srdečné díky. Uh, Já děkuji vám, pane Ferne, děkuji panu komisaři, děkuji také panu Hojerovi a dalším kolegům. Tato rozprava je ukončena a zítra v poledne se bude o tomto textu hlasovat.